sahají struktury komunitárního práva. A komise se rozhodně bude držet rámce komunitárního práva. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Věřte, pokud mohu něco říct, jsem také z bývalé komunistické země, tak takovou situaci velice dobře znám. Mám dojem, že je to podobné situaci, kterou máme v Rumunsku. Takže dovolte mi, abych ukončil tuto diskusi a dostal se k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je energetická strategie Světové banky. Spravodajem eh, je paní Keller, má pět minut. Děkuji vám. Dnes 1,5 miliardy lidí bez přístupu k elektřině. Přístup k energii je ale podmínkou pro vymícení chudoby, v níž tyto lidé žijí. Právo na energii znamená, že eh, energetické eh, dodávky jsou rovné a, e, spravedli, a spravedlivé. A to jak na venkově a musí být také cenově dostupné. Aby se země mohla rozvíjet, musí mít trvale udržitelný a bezpečný e, systém dodávek energii a e, to nejspolehlivější je decentralizované využívání obnovitelných zdrojů. Ale nejen to, Eh, výroba energie musí brát v úvahu také další aspekty, jako je změna klimatu, odlesňování, eh, ničení životního prostředí, lidské zdraví a chudoba, kterou způsobuje. Tyto problémy nelze řešit pomocí pevných paliv. Fosilní paliva ničí zdraví, životní prostředí a klima. Zároveň krize klimatu dále poškozuje ty, kteří žijí v té největší chudobě. Fosilní paliva způsobují znečišťování ohrožující eh, život a zdraví lidí a také životní prostředí. Eh, fosilní paliva jsou také drahá a jejich ceny se zvyšují tak, jak nám dochází ropa a plyn a vedou k neflexibilní distribuci energii. Musíme se zaměřit na obnovitelné zdroje, pomáhat rozvojovým zemím, aby přeskočila tu naší destruktivní cestu přes fosilní paliva. Pouze obnovitelné zdroje vyřeší problém. Obnovitelná energie e, je zdrojem, který nikdy nedojde a e, Eh, rozvojové země jí mají dostatek. To znamená slunce a vítr. Je možné je aplikovat lokálně, levně eh, a prakticky, což také může lidem eh, dodat sílu a moc. Decentralizovaná energie v rukou lidí je demokratická. Světová banka i přesto propaguje fosilní paliva ve své energetické strategie. Nedávné zvýšení eh, úvěrů na eh, obnovitelné zdroje je stále ještě velice nízké a za to investice do fosilních paliv které probíhají i přes finanční prostředníky, které Světová banka dostatečně nesleduje a nevykazuje dostatečně přesně investice do fosilních paliv. Světová banka i nadále investuje do elektráren na uhlí a tak eh, způsobuje, že rozvojové země se dostávají do pasti fosilních paliv. Takto nevypadá energie eh, eh, revoluce, revoluce obnovitelných zdrojů a tento problém je třeba řešit pomocí určení jasných požadavků, že které finanční prostředníci musí splňovat, eh, aby mohli eh, provádět multilaterální eh, financování. 40 úvěru Světové banky jde přes tyto finanční prostředníky a velká část těchto úvěrů také jde do odvětví energetiky, zvláště do těžebního průmyslu. Ale Eh, na rozdíl eh, přímých eh, bankovních investicí neexistuje spolehlivé informování veřejnosti o těchto investicích, takže je velice nesnadné sledovat, jak vlastně dopadne to financování od těchto prostředníků. A když se podíváme na energie, které se po, považují za nízkouhlíkové, tak to jsou i velké hydroelektrárny, které ale vyhánějí lidi z domovů. To není udržitelné a není to také v zájmu lidí ani společnosti. E, záchyt e, a ukládání e, uhlíku nedělá z té energie nízkouhlíkové, nízkouhlíkovou. CO2 zůstává tam, kde je nikdo z nás nedokáže s jistotou říci, že e, oxid uhličitý zůstane pod zemí e, na tisíciletí dopředu. To by e, neodpovídalo rozumné politice. Totež platí pro jadernou energii, Eh, těžba uranu eh, také je eh, velice znečišťující, co se týče CO2. To není trvale udržitelné, proto také frakce zelených bude hlasovat proti této, tomuto usnesení. Také ale v tomto usnesení vidíme některé dobré body, ku příkladu zaměření na obnovitelné zdroje pro venkov a pro malé místní producenty a také znepokojení Eh, nad eh, velkými eh, elektrárnami, které používají biopaliva. A také jde o transfery technologií, ale je potřeba se zabývat i právy Eh, duševního vlastnictví, které by umožnilo eh, energii dodávat za dostupné ceny. To jsme eh, slíbili během vyjednávání ochraně klimatu a toto, tento slib musíme, musíme splnit. Paní Kellerová, akceptujete modrou kartu od pana Martina? Hm, pane Martine, 30 sekund. Ano, děkuji. Já mohu eh, poblahopřát, poblahopřát k tomu, co jste řekla, k vaší analýze, ale stojí tady otázka. My eh, o těchto všech problémech už víme 20 let. Vzhledem k tomu, že jste eh, se to otázkou zabývala opravdu detailně, vidíte někde nějakou naději, kde by Eh, kde bychom měli pocit, že se eh, Světová banka konečně vydala tím správným směrem? Ano, tyto otázky probíráme více než 20 let a já skutečně doufám, že Světová banka se poučí z této diskuse. Budoucnost je v obnovitelné energii a tato strategie se musí ubírat právě tímto směrem, ale není to dostatečný krok, stále je dáván důraz na fosilní paliva a také se zaměřujeme na hydroelektrárny, ne na obnovitelné zdroje energie, ale tyto hydroelektrárny nejsou trvale udržitelné. Já tady doufám, že tento parlament může jasně prohlásit, že chceme, aby evropská energetická politika, kterou prosazujeme také ve světě, bude postupovat tímto směrem. Čili je důležité, abychom měli nízkou uhlíkovou energii, která bude trvale udržitelná. Děkuji mnohokrát, paní Keller. A nyní bych rád předal slovo panu komisaři Píbalksovi. Pane předsedo, myslím, že jsem také řekl velice jasné prohlášení a chtěl bych v první řadě zdůraznit, že energetická Strategie Světové banky je velice vítána, protože Světová banka sehrává důležitou úlohu ve světě a především řeší otázku rozvoje rozvojových zemí. Jsou skutečně vůdčím hráčem, co se týče veřejného mínění a vytvářejí strategie v oblasti rozvoje. Takže z mého hlediska bychom měli řešit tuto otázku Ehm, s veškerou vážností. Zároveň bychom neměli zapomínat na několik prvků, které jsou zcela zásadní, když chceme odpovědět na tuto strategii. Existuje velký počet domácností, které nemají přístupy k žádnému zdroji energie. A je pravda, že se o těchto otázkách bavíme 20 let, ale zásadní investice do energetického sektoru nebo do poskytování elektřiny nebylo poskytnuto stovkám milionů lidí, především v oblasti eh, subsaharské Afriky. Takže já pevně věřím, že musíme eh, také pochopit eh, rozsah této výzvy. Další věc, kterou musíme vzít v úvahu, je růst. Každá z těchto zemí, která je na cestě rozvoje a má vysoce narůstající poptávku. A narůstající poptávka by měla mít také patřičnou nabídku. Je tady tady další zásadní výzva a to je eh, výzva rozsahu, objemu. A další věc, a zde souhlasím s paní Claire, je to trvalá udržitelnost a také určité předvídání. Co udělá energetický sektor? Musí eh, být také zvažováno z hlediska eh, dopadů na klimatické změny a víme, že energetický sektor v podstatě emituje nejvíce skleníkových plynů a také se musíme podívat na ceny fosilních paliv. Nesmíme zapomínat na to, že výzva cen fosilních paliv eh, musí být ještě vyřešena. A bude to ještě nějakou dobu trvat, nicméně musíme takovouto strategii předvídat. Očekávám, že Evropský parlament bude věnovat pozornost zelené knize, která se týká nových rozvojových politik a nových orientací, protože zde je dán přístup především k rozvojovým k obnovitelným zdrojům energie v rozvojových zemí, to je nový pilíř rozvojových politik Evropské unie. Pokud nebudeme dávat důraz na tento prvek, tak těžko můžeme očekávat, že bychom mohli přesvědčit Světovou banku a ostatní hráče, že právě energie z obnovitelných zdrojů eh, je tou oblastí, kam musíme investovat musíme si uvědomit rozsah investicí, které musí jít do obnovitelných zdrojů energie. Musíme mít patřičnou odvahu. Je jasné, že musíme mít značné finanční prostředky, ale takováto energetická strategie vyžaduje vysoké finanční prostředky. Čili pokud můžeme předvídat vývoj cen, tak zcela jistě v srdci jakékoliv energetické politiky musí být právě obnovitelné zdroje energie. Takovéto technologie jsou také dobrou zárukou, že můžeme zajistit skutečné změny v těchto zemích. Také věřím, že je zde velký potenciál, ale vím, že vodní energie je eh, důležitá z celé řady důvodů, ale pokud se podíváme na životní prostředí, je trvalý udržitelný vývoj, eh, tak eh, studie poukazují na to, že v celé řadě zemí existuje ohromný potenciál, co se týče vodní energie, čili je tady otázka objemu. Na začátku ale musíme jít příkladem. Pokud budete probírat eh, zprávy, které se týkají zelené knihy a rozvoje, tak Evropský parlament musí podporovat politiky právě v tomto směru a tak se nám podaří přesvědčit Světovou banku, aby následovala tento trend a aby se soustředila více eh, na investice, než tedy na investice do uhelných elektráren. Světová banka nyní vytvořila šest kritérií, které jsou důležité pro investice, takže Světová banka je nesmírně aktivní a je jasné, že to Světová banka vidí jako určité aktivum, ne jako něco, čeho bychom se měli obávat. Je to náš spojenec, ale musíme zajistit vedoucí úlohu Evropské unie v oblasti energetiky pro rozvojový svět. Chtěl bych také Eh, řešit otázku Evropské investiční banky, protože to bylo v položené otázce. Kotonská dohoda má právní základ eh, ve výši 3,5 eh, miliard zemí AKT a právě máme investiční nástroj, finanční nástroj pro země AKT. Musíme zajišťovat ekologické energetické projekty, ale žádný eh, projekt neexistuje právě v oblasti fosilních paliv. Obecná politika je jasná. Musíme mít eh, energetické projekty, které jsou příznivé pro naše klima, eh, pro životní prostředí, ať už je to v oblasti sluneční nebo větrné energie. Co se týče partnerských zemí, které se nacházejí v Asii a také v subsaharní Africe, tak byl předložen návrh ze strany komise, abychom aktivovali dva miliardy na léta 2011 a 2013, abychom podpořili ještě další finanční operace v oblasti klimatických změn a um, zmírnění dopadů v oblasti klimatických změn v daných regionech. EIB má svá vlastní pravidla, své postupy a je zapotřebí zajistit, aby projekty, které jsou ekonomicky, finančně a také ekologicky a sociálně trvale udržitelné, Eh, budou podporovány v rámci tohoto mandánu. Takže, pane předsedo, věřím, že Evropská unie činí kroky správným směrem, ale je jasné, že bychom měli zajistit především vedoucí úlohu a měli bychom také v tomto světle reagovat na energetickou strategii Světové banky. Děkuji, pane komisaři. A nyní Vystoupí zástupci politických skupin, nejprve za ELS. Pan Svensson. Máte slovo na dvě minuty. Pan Svensson. Děkuji. Eh, kladu to, je škoda, že se o té otázce eh, mluví tak pozdě. To znamená postupné rušení projektů na fosilní paliva. Je to důležité, ale komisař také řekl, že Světová banka má velice plánovanou energetickou eh, strategii. A to je samozřejmě pozitivní. Pane předsedo, nejde ale jenom o to postupné rušení, je, jde také o postupné zavádění, phasing in. A já chci možná tvrdohlavě eh, znovu zopakovat, že eh, Evropská unie by se měla konkrétněji zasadit o pomoc eh, lidem v Africe, Asii a Latinské Americe. Pane komisaři, pan komisař už eh, předtím řekl, že vlastně ví o těch lidech, kteří žijí v jednoduchých uh, chýších, předčasně umírají, ku příkladu vinou radonového záření. A také lidé umírají vinou uh, jiných uh, příčin. Místo hnojiv by bylo dobře používat zemědělská hnojiva a chránit životní prostředí, kde to jde. Je prostě možné eh, se zaměřit na možnosti konkrétních eh, skutku. Eh, neustále hovoříme o alternativních zdrojích energií, o slunci, větru. Samozřejmě to je také důležité, ale chybí vlastně ty závěry a to uskutečnění. Máme možnosti a Evropská eh, unie by neměla jen eh, mluvit, ale především se snažit se vyhýbat těm fosilních eh, paliv, protože stejně docházejí. Mokroták nevýben. Mnohokrát děkuji a nyní za SAD pan Arsenis na dvě minuty. Pane komisaři Píbal, si já chci poděkovat paní Galerové za její skvělou práci na této zprávě a také všem jejím spolupracovníkům. Všichni vlastně jsme si všimli toho, že e, celá ta strategie Světové banky není tak udržitelná. Paní Galerová to také tak řekla. E, existují velké projekty ve velkém měřítku, které nejsou vůbec trvale udržitelné. Ty velké hydroelektrárny máme o 300% více finančních prostředků na projekty, které, využívají, které nevyužívají obnovitelné zdroje. A potom ještě posil, eh, fosilní paliva. A Světová banka, to je opravdu skandální. Nemyslí na životní eh, prostředí eh, a když financuje své projekty. Dnes hovoříme o novém financování projektů, které se týkají um, palmového oleje. Tady se nerespektují zásady, které by se respektovat uh, měly. A Světová banka neprovádí e, analýzu plného cyklu životnosti při těchto projektech. Skutečně doufám, že tato zpráva vydá jasný signál, je potřeba realizovat ekologické reformy ze strany Světové banky. A to interně. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Dalším řečníkem je pan Garens za liberály a demokraty na dvě minuty. Světová banka chce přispět ke snížení chudoby v rozvojových zemích. Ať už eh, podporuje jakékoliv projekty, tak se jedná vždy o investice v oblasti vzdělávání, Eh, zdravotnictví je také různější ekonomické projekty a pokud chce bojovat proti chudobě, tak eh, musí v podstatě eh, tyto projekty naplňovat mandát Světové banky. Dnes se bavíme o financování nejrůznějších projektů, které jdou do oblasti fosilních paliv a ropy. Eh, co se týče referenčních podmínek eh, financí, tak ty musí mít také kritérium hodnocení a musíme vědět, co hodnotíme. A hodnotit kritéria hodnocení daného projektu. Za druhé, politický dialog Světové banky a jeho partnerů se zaměřuje na politickou i ekonomickou zprávu v dané zemi a za třetí prosazování obnovitelné energie je, pokud je možné, tak se dává přednost eh, tomuto typu eh, energie. Chtěl bych poděkovat za čtvrté panu komisaři, že odpověděl v podstatě ve svém projevu na jednu moji obavu. Světová banka eh, bere v úvahu následující. Světová banka musí naplňovat své priority, také priority Evropské investiční banky, které jsou řízeny 27 státy, takže my jsme také členy Světové banky, ale musíme si uvědomit, že bohužel v tuto chvíli nemáme příliš velký vliv na vytváření této politiky. To znamená, že v rámci Světové banky bychom měli mít eh, Eh, diskusi, která by eh, vedla k vyřešení této problematiky a chtěl bych eh, poděkovat paní Keller za její zprávu. Mnohokrát děkuji. Další na řadě je Marisa Matias na dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve říci, že si velice vážím práce kolegyně a plně podporuji to, co zde bylo řečeno. Otázky, které vznesla. Já mám otázku, kterou jsem doposud ne, nepoložila, ale vyplatí se jí položit. Máme celou řadu dokumentů, které nám byly přelož, přelož, předloženy, o nich jsme ještě Eh, nemluvili. Jedná se o usnesení a další záležitosti. Jedná se o eh, financování projektů ze strany eh, Světové banky, které vůbec nenapomohly venkovu a také ekologická strategie Světové banky pro rok 2011 se plánuje, ale nevíme, jestli se bude realizovat. Jde také o vymícení chudoby a je potřeba k tomu nabídnout prostředky ze strany Světové banky. Ale přitom je potřeba mít na paměti i e, změnu klimatu, fosilní paliva, stále ještě určují energetickou strategii Světové banky. Nevím, proč e, v tom Světová banka takto dále pokračuje. Máme dojem, že až do roku 2015 to tak bude. Toto eh, podporování eh, fosilních eh, paliv, že by vlastně se postupně tedy měly ze strany Světové banky eh, přestat podporovat, měla by začít podporovat eh, malé, pružnější projekty. Souhlasím tedy s tím vším, co zde padlo, i eh, s tím vysvětlením, ale tyto otázky se ještě nabízejí. Ta první otázka, proč vlastně neschválíme nějaké jasné usnesení? které by obsahovalo nějaká jasná čísla. Proč umožňujeme eh, Světové bance určovat eh, energetickou strategii světa? Myslím, že energetická strategie by měla být koordinována ze strany OSN. Proč chceme nutit energetickou strategii jiným zemím, i když jim vůbec eh, nevyhovuje. Eh, s tím je potřeba přestat. Hans-Petr Martin. Děkuji, pane předsedo. V 70. letech a na počátku 80. let byla Eh, ekologická slepota eh, Světové banky velkým tématem. A tehdy jsme slyšeli totež, jako eh, dnes zde slyšíme. A podobné sliby také zněly. A teď o celá desetiletí slyšíme toto. Tehdy byly různé země ještě rozvojovými zeměmi a bylo to nesnesitelné. Kde jsou tedy všechny ty projekty, kde jsou ty solární zařízení, Eh, v tropických oblastech, kde jsou trvale udržitelné lesy v oblasti Amazonky nebo ve Vietnamu, kde jsou solární eh, panely, eh, kde jsou větrné elektrárny v Keni. Nic neexistuje. Jde jenom o to, že to na evropské úrovni všechno kopírujeme nahrávalo to do ruky velkým hráčům, ale nic to nepřineslo. a občané eh, z třetích zemí jsou eh, úplně eh, zoufalí a říkají, že nechtějí ehm, žít na Karibiku, chtějí do USA. My se divíme, když se z Magrebu všichni lidé tlačí sem. Tato debata je obrovsky prolhaná a musíme chápat radikalizaci milionů lidí, kteří říkají, nám už to stačí, my toho máme dost. A co se e, týče usnesení Evropskému e, parlamentu, i my e, toto musíme vzít na vědomí. Musíme mluvit silnějším hlasem, musíme mnohem jednoznačněji vyzvat Světovou banku, aby jednala. K čemu máme všechny ty výbory? Výbor pro rozvoj, výbor pro AKP, když veškeré výsledky jsou jenom na papíře a e, usnesení e, ze 70. let, která se nikdy nerealizovala. Je to trapné. Ano a na, s tímto tónem uzavírám tedy toto kolo debaty a nyní e, přejdeme k dalším řečníkům. Prvním z nich bude pan Filip Kačmárek dvě minuty. Pane předsedající, šovní państwo. Pane předsedo, dámy a pánové, nikoho nemusíme přesvědčovat o tom, jak důležitá je pro rozvojové země otázka energie. Já jsem slyšel, že se někdo ptal na ceny energie v Africe. Víme, že v rozvojových zemích je ta cena energie ne zanedbatelná. A naše skupina se v rámci tohoto usnesení, které teď mluvíme, nedomnívá, že bychom to měli nechat v rukou Světové banky. Neměli bychom to nechat na této instituci, aby nám říkala, které druhy energie jsou čisté z ekologického hlediska a které ne. V rámci Evropské unie bychom se měli zabývat i naší situací. Přičemž mnohé země, které jsou závislé na uhlí nebo na jiných fosilních palivech, budou vystaveny velkým škodám, kdyby se to všechno takto prosadilo. Je důležité, abychom podporovali místní projekty, projekty s nízkými emisemi, my bychom chtěli, aby Světová banka investovala do obnovitelných zdrojů energie. Ale nesmíme zapomínat, o co jde. Jde o to, jak má přístup k energii pomoct lidem vymanit se z chudoby. Měli bychom zohlednit společné aspekty i v rámci nových energetických politik. To jsou nesmírně ambiciozní cíle a já bych chtěl, aby Světová banka skutečně tyto věci respektovala. My víme, že Světová banka vyvíjí velký tlak, všude se o tom mluví, a Evropský parlament by právě teď měl tyto strategie z hlediska rozvoje ekologických zdrojů energie podpořit. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. 2,4 miliard lidí nemá vůbec přístup k elektřině. Celá řada lidí žije na venkově. Je důležité, aby lidé měli přístup k elektřině. Musíme také naplňovat cíle tisíciletí. A pokud budeme postupovat tak, jak postupujeme, tak roku 2015 je nenaplníme. Přibližně 46 miliard lidí nemá přístup k elektřině a e, řada lidí nemá přístup k žádné energii, aby se něco uvařila. Pokud chceme naplnit naše cíle do roku 2015, tak e, musíme investovat 40 miliard dolarů, což je e, velká část HDP. Pochopitelně je důležité, abychom se zaměřili právě na rozové země. Musíme identifikovat eh, překážky. Je jich tam celá řada. Jednak eh, jsou vysoké náklady eh, na dodávky elektřiny na venkov, dále jsou tady daňové překážky, dále je to zavádění projektu elektrifikace. Vše vede k omezení dodávek elektřiny. Z hlediska energie je venkov Eh, velice zaostalý. Celý postup eh, výroby elektřiny musí také naplňovat například sociální měřítka vytváření pracovních míst. Světová banka pokazuje na to, že právě v těchto oblastech bych se měli obyvatelé zaměřit na malé, eh, trvalé udržitelné zdroje energie a je důležité, abychom také naplňovali chartu Eh, energetických eh, dodávek. Musíme také snížit výkyvy ceny ropy. Myslím si, že Světová banka musí podporovat projekty, které chtějí zvyšovat energetickou účinnost a musí také podporovat místní výrobu elektřiny, ale musí také zajistit propojení mezi jednotlivými zeměmi. Citis képviselő úrnak adom meg a szót két és fél perc erejéig. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Především bych rád poděkoval zpravodajce za vysoce relevantní zprávu, která přichází v pravý čas. Protože energetická chudoba zůstává nesmírně aktuálním problémem. a brání ve zlepšení životního, životní úrovně v rozvojovém světě. Je překážkou v tom, jak přispět k obecnému rozvoji a růstu. A je to jeden z klíčových problémů, který brání v hospodářském rozvoji těchto rozvojových zemí a drží je v chudobě. Statistiky jsou opravdu znepokojivé. 1,5 miliardy lidí nemá přístup k elektřině a půl miliardy lidí na celém světě využívají biologická paliva. A podle Světové zdravotnické organizace nějaké 2 miliony lidí každý rok zemřou v důsledku chorob, které souvisejí s takovouto spotřebou těchto paliv. Strategie Světové banky zatím nevedla k žádným hmatatelným výsledkům a fosilní paliva stále převládají nad využitím energie, obnovitelných zdrojů energie. Hodně investic směřuje do uhelných elektráren. A to mimo jiné znamená, že tyto rozvojové země pak patří k těm, které nejvíc nečišťují. Dohoda vůdců zemí G20 omezit podporu pro fosilní paliva a příslušné projekty s tím, že by měla být úplně ukončena v roce 2015, to je jistě vítaný krok ale také bychom měli posílit kontrolu a sledování, abychom zajistili, že tyto projekty maximálně přispějí k vylepšení životní úrovně. Děkuji. Děkuji. Vážení poslanci, pomalu se dostáváme ke konci tohoto zasedání. A teď budeme pokračovat eh, v postupu Catch the Eye a slovo dávám panu Polu Rubikovi eh, jedna minuta. Pane předsedo, já bych eh, rád chtěl poděkovat zvláště komisaři Píbalkovi jako bývalý komisař pro energetiku eh, ví přesně, v čem spočívá naše strategie a zvláště Eh, v té rozvojové práci je potřeba toho mnoho udělat, zvlášť co se týče technické pomoci a Evropa nemusí do Světové banky jenom přispívat, ale především musí také uplatňovat svůj názor. Posílená role Evropy a evropských institucí ve Světové bance bude ústřední výzvou, abychom viděli, jakým způsobem s rozvojovou pomocí Můžeme podpořit rodinné podniky, malé a střední podniky, které by mohly vyrábět energii, když řada malých podniků eh, představují i tedy eh, eh, ekonomiku účinnou a mohou mít dobrou návratnost. Další otázkou je ukládání energie a i tady bude hrát spolupráce rozvojová velikou úlohu. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A není Sean Kelly. Prosím. A sebe se dalo říct, že ti z nás, tady zůstali v tuto noční hodinu, ty nás, ty z nás zřejmě pohání nějaká obnovitelná energie, třeba sluneční energie nebo božská energie. V každém případě ta diskuze byla velice různorodá. To není překvapivé, je to kontroverzní otázka. Pan komisař vyjádřil tu rovnováhu asi mnohem lépe než mnoho z nás, pokud je o to, co je potřeba udělat v budoucnu. Já myslím, že musíme upřesnit pár věcí. Za prvé, některé země jsou v rozvojovém světě, některé v rozvinutém světě. Pokud mají určité zdroje, třeba fosilní paliva, uhlí, jadernou energii, tak je využijí. Otázka zní, jestli je budeme financovat nebo ne. Samozřejmě v Evropě, pokud je o Cancún a tak dále, Chceme prosazovat obnovitelnou agendu a to je naprosto správné. A já myslím, že Mad Martins má pravdu v jistém smyslu. Musíme vystupovat hlasitě, musíme tlačit na Světovou banku, aby prosazovala a financovala víc projektů v oblasti obnovitelné energie. Děkuji vám. A na závěr pan komisař Píbalks rozpravu uzavře. Prosím, máte slovo. Já vám děkuji. Já myslím, že je velice důležité, že o této věci mluvíme, i když už je tak pozdě v noci. Protože já myslím, že energetická strategie Světové banky je určitá příležitost. Je to příležitost, jak reagovat na energetické výzvy. Když se také podíváme na to, co říká Světová energetická agentura o energetické chudobě, o obnovitelné energii. Je to obrovská výzva, ale Světová banka společně s našimi vedoucími představiteli by mohla prosadit nezbytnou změnu. Můžeme se podívat na historii naší unie dva roky zpátky, můžeme se podívat na cíle obnovitelné energie. Připadalo nám to nemožné, Myslím, že to bylo nějakých 80 Byl to skromný cíl. Ale teď vypadá, že jsme na správné cestě. Někdy člověk potřebuje odvahu a disciplínu, aby se postavil skutečným výzvám. Světová banka k tomu přistupuje velice otevřeně. Budeme mít energetický týden ve Washingtonu. Také bychom mohli přispět. A Světová banka je velice otevřená vůči novým myšlenkám. A pokud budeme mít odvahu, dodá to víc odvahy i Světové bance. Takže v jistém smyslu bych řekl, že je důležité, že k tomu budeme přistupovat otevřeně, že tyto ambiciozní myšlenky Světové bance předložíme. Rozhodně jde o to, čím začít. A já bych řekl, že jde pořád ještě o přístup k energii. Tím se máme zabývat. Protože přístup k energii neznamená jenom to, že máme přístup k energii, ale jde také o udržitelnou a účinnou záležitost. Když se podíváme na trendy z nedávné doby, na ty země, se kterými spolupracujeme, dochází tam k urbanizaci. V každém případě se mění složení energetiky. Nejde jenom o decentralizaci, ale také o aglomerizaci. Takže energetická účinnost i když to zní divně, by také měla být součástí té strategie. Ale nejdůležitější je to, že máme 200 milionů eur, nemůžeme toho zase udělat tolik v oblasti energetiky, Musíme také plánovat dlouhodobě, protože já si myslím, že evropskou značkou by měla být obnovitelná energie. A já myslím, že takto a také na základě kapacit Světové banky můžeme něco udělat nejenom pro dodávky energie, ale můžeme udělat také velký krok směrem k boji proti změně klimatu. Děkuji vám. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. A na závěr vám maďarsky řeknu, že